summit do Bruselu, aby se znovu nechala ponížit, když bude prosíkat o prodloužení článku 50, ale já na to mám řešení. Z toho, co jsem si poslechl od pana Barniera, že pokud tato dohoda projde, další fáze vyjednávání by mohla trvat až 4 roky. Tak to teda je příliš. Nechceme promarnit čtyři další roky našich životů, čtyři další roky agónie a vy rovněž máte své plány. Vy si dělejte svoje Spojené státy Evropy, zbavte se eh, koncepce národní Evropy národu, my jsme vám na přítěží. A jak už řekl pan Verhostad, vy si přece nepřejete, abych já a jiní euroskeptikové z britských ostrovů se sem vrátili. Proto mám řešení, totiž britská žádost o prodloužení by měla být na tom evropském summitu vetována. Odejdeme 29. března. Většina příprav už měla místo. Možná tam bude pár menších překážek, ale s těmi si poradíme a všichni si prostě budeme žít dál svými životy, to je jediné únosné řešení. Europa delle Nazioni delle Libertà. Aha, Evropu národu a svobody, pan Betten. Now, Mrs. May... Paní May možná je úplně nekompetentní, ale ona se drží svého plánu od samého začátku prodlužovat Brexit, klást Brexitu překážky a v konečném důsledku se Brexitu zbavit celý ten proces byl vybudován na falešných argumentech. Prostě jí šlo o to, že nemůžeme odejít, aniž bychom dosáhli té mytické dobré dohody. No a ta dohoda dobrá nebyla a e, sněmovna ji e, neschválila. A proč? Ne, protože nebyla dobrá, ale nebyla dost špatná. Ve čtvrtek pravděpodobně se bude hlasovat pro prodloužení článku 50. Ale k čemu? Pan Juncker už přece vládě jejího ehm, veličenstva řekl, že už žádná třetí šance něco znovu vyjednat nenastane. My ve Spojeném království máme parlament, který v podstatě nechce odejít z EU, který se snaží zhradit demokratické rozhodnutí, které vzniklo z neferenda. Pan komisař Timmermans vyjádřil své zoufalství z postoje Spojeného království a toho, jak se chová pan Timmermans zde. Řekl, že pouze britský parlament může v té věci určit všem směr. Ale není tomu tak. Rada a komise mohou určit směr. Pokud se Britové obratí se žádostí o prodloužení v rámci článku 50, musíte to zamítnout, protože článek 50 říká, že pokud se do 29. března nenajde řešení, tak vše automaticky přestává platit nesnažte se zamezit tomu, že Británie odejde. Prostě nás vykopněte z EU. We'll to... Kolegové, prosím, tato debata musí skončit včas, takže musím omezovat vaši řečnickou dobu, paní Doc. Děkuji, paní předsedkyně. Včera poslanci všech politických stran hlasovali proti aby eh, zamítli eh, dohodu o odstupu. Já lituji, že nedošlo k podstatnému pokroku v této věci. Také generální prokurátor se vyjadřoval, je to hlavní eh, riziko, které se nemění, tedy postoje Bruselu a Spojené království, pak nebude mít žádné právnické prostředky, jak použít tuto irskou pojistku. Naše strana to říká jasně. My jsme chtěli mít dohodu pro Brexit, která bude schůdná jak pro Evropskou unii, tak pro Spojené království. A chtěli jsme být blízkými sousedy s Irskou republikou. Nicméně je třeba respektovat také ústavní a ekonomickou integritu Severního Irska. Také bych chtěla zareagovat na něco, co tu zaznělo dnes z pléna. Hodně se tu hovoří o právech občanů a já souhlasím s tím, že s občanstvím by se tu nemělo nějak handlovat. Dolní sněmovna již řekla, že bychom se měli posunout směrem k ochraně práv občanů pro každý scénář a to je velká výzva v tuto chvíli. Nesmíme o tom přestat jednat. Děkuji. A nyní pan Levandovský na dvě minuty. Pani prezident. Paní předsedající, já jsem fanouškem britských seriálů, ale tento seriál, dlouhý, předlouhý seriál jménem Brexit, tomu nefandí snad nikdo. Je to naopak nechutné. Já jsem znepokojen a musím říci, že i překvapen stále více, když vidím ten politický chaos. A zmiňuji se o tom proto, že jak už jsem kdysi řekl, v té bývalé komunistické Evropě jsme vždy vzhlíželi ke kvalitní demokracii pro ně, k nějakému prostředí, které si vezmeme za vzor a naším vzorem byla vyzrálá a dobře fungující britská demokracie. A čím víc jsme je tehdy obdivovali, tím více jsme nyní zklamaní, protože už zbývají pouze dva týdny a tam se naopak pouze hraje, tam si politické strany snaží něco uhrát a většina, která říká ne, tak to není žádné velké umění. Většina politiků neustále něco škrtá, co se jim nelíbí a zároveň hlasuje proti dohodě, jediné dohodě na stole znamená, že zvyšují nejistotu a to na obou stranách kanálu. U lidí, u podnikatelů a zároveň u více než milionů Poláků, kteří si na britských ostrovech našli nový život a i práci. Nevím, jaký smysl bude mít prodlužování protože co se nám nepovedlo za dva roky, tak nevíme, co se nám má povést nyní. Připravme se na ten nejhorší scénář. V agendě nejbližší rady máme i bod, co, který se týká mm, předcházení dezinformacím. A ono to vlastně s tím souvisí, souvisí protože před referendem se na britských ostrovech hovořilo o mnohých dezinformacích a některé tam šířili ruští trolové. Myslím si, že je důležité posílit kyberbezpečnost a to široce střiženou, tedy ochrana před troly, ale i vojenská ochrana a i obecně bezpečí našich občanů. Děkuji. Děkuji. Pan Gualtieri na dvě minuty. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Již po druhé britská vláda nebyla schopna zajistit pozitivní většinu v dolní sněmovně. Byl to velký omyl, že se nesnažili sjednotit všechny síly ve sněmovně v zájmu své země. Místo toho vláda Spojeného království rozhodla takto uklidnit konzervativce ve prospěch Brexitu a e, dopadlo to, jak to včera dopadlo. Pane Henkele, vy se mýlíte. Jak řekl Michel Barnier, Evropská unie vždy byla férovou, tr- férovým, transparentním a konstruktivním partnerem v rámci jednání. My jsme učinili vše, abychom zajistili uspořádaný odstup Spojeného království. Tady bych chtěl podotknout, že nyní máme uh, podstatnou zodpovědnost pro to, abychom ochraňovali všechny evropské občany v tomto procesu a pokračovali také s vyřešením otázky Severního Irska. A také jsme samozřejmě brali v potaz červené linie britské vlády. Chtěl bych to zopakovat. Toto je jediná smlouva o stažení, která je možná proveditelná a která si vysloužila schválení této sněmovny. Takže co bude následovat? Za prvé, stále důvěřujeme britským poslancům, aby se vyjádřili pro to, co nepovede pro katastrofu. A za druhé je třeba vědět, jak se vyhnout scénáři bez dohody. Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím založené na celní unii budou nejen prospěšné pro naše ekonomiky, ale také vyřeší celou řadu obav ohledně irské pojistky. Takže nyní je třeba opravdu spolupracovat konstruktivně v zájmu celé země. Pokud to nebude možné, tak je výsostně jasné, že jedinou alternativou je dát lidem možnost změnit vládu anebo říct si ne Brexitu. Tuto debatu musíme mít, ne debatu o délce prodloužení, protože pro nás je to jasné. Prodloužením je nástrojem, ale všechny možnosti už jsou na stole, stejně tak také politické důvody a perspektivy. My i nadále budeme pracovat otevřeně, konstruktivně, a stejně nám budou ležet na srdci také britští občané, kteří jsou pro nás i nadále evropskými předsedkyně. Vážení kolegové, já vím, že je to zásadní téma, že se chcete vyjádřit, ale já musím opravdu dohlížet nad řečnickou dobou, protože nás čeká dlouhé hlasování. Pane Nikols, neprosím. Nepočítejte s tím, paní předsedkyně. Já jsem si dnes dopoledne vyslechl, a to s těžkým srdcem, to, co zde zaznělo. A nebylo to nic pozitivního, naopak, byla to samá negativa. Všichni se okopali ve svých pozicích a jsme v takové zákopové válce. Pan Timmermans říká, tak to je a řešení s těmi musí přijít Londýn. Nemyslíte si, pane Timmermansi, že je to i na vás a na panu Junkrovi, že byste přece se měli o nějaká řešení snažit. Paní Cimer, vy neznáte Severní Irsko. Vůbec se nehovoří o irském sjednocení, dokonce i místní irské strany si nepřejí referendum o hranicích. Oni akceptují, že dohoda z Velkého pátku vše vyřešila. A nyní Hovoříte, pane Barniere, že je to čistě jen odpovědnost Spojeného království, ale já vám odpovím, pane, ta odpovědnost, obrovská odpovědnost je i na vaší straně a nestačí si prostě jen konzultovat něco se severními Iry, kteří vám říkají, co si přejete slyšet. V severním Irsku zní i jiný hlas a i tomuto hlasu byste měl naslouchat. Je mi líto, že to zde musím říci, a to s velkou úctou, vaše dohoda má chyby, není dobrá, nefunguje a my potřebujeme prodloužení článku 50. Musíme mít něco lepšího. Nestačí nám neustále opakovat, že proto musíme mít hmatatelný důvod. My potřebujeme prodloužení, abychom se dopracovali lepší dohody, protože já, my spoluobčané v Irsku chceme lepší důvod. Vy Hovoříte o tom, že když se eh, mluví o zboží, že se bude i nadále obchodovat. Můžete nám potvrdit, že i my můžeme vše posílat opačně? Předsedkyně, zklamal jste mě, pane Mikkelsone. Paní Harkin, děkuji, pane předsedo. Um, paní premiérka lituje, že byla poražena a já hluboce lituji, že se Spojené království prostě zmátlo a neví, kudy směřuje. Někdy byly tyto ostrovy ovlivňovány dějinami, někdy falešnými zprávami, někdy špatným vnímáním reality. A musíme si uvědomit, že společně čelíme budoucnosti v roce 2001 až 2008 Irsko, e, pak Francie a Nizozemsko. I tam hlasovali občané ne v referendech. Ano, jako jednotlivé země i jako EU musíme si naslouchat, musíme konzultovat a musíme sice hlídat protokoly, ale zároveň směřovat ku předu s součinností našich občanů. A přes to všechno, co řekl pan Farář, já jsem přesvědčena, že to platí i Spojené království. Rovněž s ním hluboce rozhodně nesouhlasím, když jste hovořil o té nenávisti ze strany EU. Jako obvykle snaží se přesouvat odpovědnost ze země, která je hluboce rozdělena na bedra druhé strany Pane Barniere, my chceme zůstat trpěliví, podporovat se a zároveň se vzájemně ctít a zároveň jednat principiálně. Děkuji vám, vašemu týmu, za to, jak se snažíte. Rovněž děkuji panu Galtierimu. Ano, prodloužení je tím nástrojem, který nám umožní znovu mít všechny možnosti na stole a znovu se zamyslet, jak vybřednout své situace dál. Děkuji na minutu paní Evans. Děkuji, paní předsedkyně. Jsme svědky další velké porážky pro britskou vládu při druhém eh, hlasování ohledně dohody, která by mohla být špatná pro Wales ohledně jednotného trhu a celní unie. Je jasné, že britský parlament nemůže dospět k nějakému rozumnému závěru. Takže nastal čas znovu vše vrátit do rukou lidu. Koncentrace bohatství v Londýně vedla k tomuto chaosu a také koncentrace moci ve Westminsteru nás dovedla k této pasti. Demokracie je jedinou cestou ku předu. Musíme lidu umožnit to závěrečné rozhodnutí ohledně jejich budoucnosti, když nyní vidíme fakta. Situace se změnila, lidé také mění své názory, je to jejich právo Wales, můj volební okrsek, hlasoval jinak. Nyní více jak polovina obyvatel chce zůstat. Je to podstatný nárůst ve srovnání s referendem 2016. My chceme prodloužení článku 50 a chceme, aby občané mohli hlasovat. Děkuji vám a nyní na minutu a půl paní Anderson. Lidé v severního Jirska už mají dost tady toho chaosu. Naše jasná vůle zůstat v, úle, v EU byla ignorována a ten chaos ve Westminsteru nejen z včerejší noci, ale v průběhu celého brexitového procesu eh, vlastně vedla lidi k zoufalosti. Toto je fraška konzervativců Eh, vedla nás eh, k tomu, že se vlastně nebere v potaz mysl, myšlení lidu Severního Irska. Myslíme si, že mm, tato cesta je nejhorší možnost, kterou by lidé mohli přijmout. No a včera došlo k zamítnutí s britským politickým establishmentem. Evropská unie se eh, podporovala dohodu z Velkého pátku a nyní eh, je důležité, aby došlo k legitimní demokratické cestě irské eh, jednoty. Eh, britská premiérka věřila, že Brexit mohl podpořit irskou jednotu. Také Evropská rada řekla v dubnu 2017, že když se Irsko sloučí, tak celý ostrov zůstane součástí EU. Chtěla bych to radě a komisi připomenout. EU říká, máme být připraveni na žádnou dohodu, na rozkol. Kdo by seděl v takovém vlaku, který spadne z útesu anebo vykolejí? Lidé opravdu chtějí vystoupit z tohoto vlaku a jedinou možností je sjednocení Irska. Já tu apeluji abyste opravdu obhájili možnost referenda o sjednocení Irska. Je to legitimní, je to demokratické, je to v dohodě z Velkého pátku, je to naše cesta. Děkuji, omlouvám se, ale snažíme se dodržovat řečnickou dobu, pan Pedičín. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jsme se dostali do okamžiku, abychom si položili otázku, jaké jsou hluboké důvody Brexitu, protože i dnes my jsme slyšeli zde různé i různá prohlášení Macrona, Junckera, všech. To jsou mainstreamová eh, prohlášení o Brexitu, odpovědnosti a eh, v podstatě eh, tady nehovoříme <clears throat> o vůli lidu. Ten se vyjadřil s velmi vědomím toho, co dělá. Prostě nechtě, nechtě nechtěli Schengen, přece nechtěli euro, nechtěli fiscal compact, takže vždycky jednali vědomně proti mm, podnikám, proti politikám rozpočtu, škrtů, tak jak to vnucuje tandem Francie-Německo. A to je skutečný důvod, to je vlastně taková kolonizace ze strany Francie a Německa. O to šlo a ať, takže Brexit v podstatě může být pouze precedentem eh, definitivního rozpuštění EU, pokud se to nepodaří. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Atkinson, na minutu. Já se omlouvám eh, jménem Britů za ty lži, které tady naši um, um, politici vykládají. Tam se v německých novinách někdo cituje, ale přece 80% Britů hlasovalo um, pro Brexit a to je lež. Paní May prý řekla, žádná smlouva je lepší než špatná smlouva a pak chtěla, abychom hlasovali. E, dnes večer bude e, parlament, bude hlasovat, e, Zdá tedy vystoupit bez dohody, ona bude rovněž hlasovat. I laboristé vám žou. To je demokracie pouze podle jména. Pan Tusk, pane Bariére, tady přece je právě um, zvláštní místo v pekle pro takové jako vy. A i paní Mejova tam s váma půjde. Přijďte a stůjte vedle mě, abychom opravdu tentokrát se konečně zmocnili kontroly. Pan Wolf na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Před dvěma dny doktoři diagnostikovali mého strýce um, závěrečnou fázi nemoci a on brzy zemřel. On strávil svůj život, chránil děti před zneužíváním. Byl to významný velšský demokrat. Hlasoval ve prospěch vystoupení v červnu 2016 a zemřel, aniž by se dočkal Brexitu zemřel předtím, protože politická třída ho nebere v potaz a rozhoduje o Británii. Myslí si, že jsou nadřazenější díky způsobu, jakým kontrolují naše životy a nechtějí naslouchat hlasům voličů, kteří se jich chtěli zbavit. On zemřel, nedočkal se Brexitu před svou smrti, protože politici jako Tony Blair a další zabraňovali demokratickému hlasu Britu. Můj strýc, já doufám, by bude mít Boha na své straně a, a ti podobně tak ti, kteří nebudou stát po vašem boku, když nebyl vyslyšen jejich eh, hlas. Mr. Brock, two minutes. Herr Brock. Pan Brock na dvě minuty. Pane, eh, paní eh, předsedající, milý Udo Bulmane, kolegyně, kolegové, Tady se domluvám, že eh, v dolní sněmovně je koalice, která ale není schopna si eh, vydobít většinu. To jsou ti, kteří chtějí setrvat, ale doufají, že se bude konat druhé referendum a sázejí na to všechno. Hrají bank a pak tam jsou farážovci, kteří si nepřejou nic a pak jsou různí, kteří se na to koukají stranicky, politicky, kteří hlasují, jak se jim to hodí stranicky a proto tam nevidím šanci na konstruktivní většinu. A proto je nutné, aby se konečně dvě největší britské strany dali dohromady. Vy nám musíte dokázat, že jste schopni uvažovat z pozice konstruktivní většiny pro nějaké řešení. A já doufám, že bude všem jasné, že nemůžeme prodloužit nic, aniž by nám nebylo jasné, k čemu to potřebujete a čeho tím chcete dosáhnout. Jinak by mi to připadalo opravdu mrhání času a úsilí a já doufám, že nějaký signál z dolní sněmovny konečně dostaneme. Už dva, dva a půl roku vedeme to obtížné vyjednávání a Michelle, já chci veřejně srdečně poděkovat za tvé úsilí. Celé komity děkuji. Pracovali jste týmovně, týmo, jako tým a usilovně. Ale doufám, A nyní musíme říci, že i kdybychom se postavili na hlavu, tak to nestačí Britům, protože v té dolní sněmovně jsou všichni tak roztříštěni názorově. Nyní nám musí být jasné, co může nastat, když tam tu hranici neuzavřeme. Velká Británie se nemůže prostě nějak prošmiknout do společného trhu a může si tam něco vyvážet. To, kdo říká, že tam ta hranice stejně nemusí být, to jsou populisté, kteří si něco nalhávají a kteří chtějí zneužívat našeho společného trhu a s tím my se nesmíříme. Na minutu a půl, paní Bresa. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, pane místopředsedo, pane Barniere, paní ministrině. Pár dní před Evropskou radou eh, je zde hodně otazníků a dvě jsou zásadní podle mě pro budoucnost EU. Brexit nejprve a potom včerejší porážka Terezy May a nyní prodloužení článku 50, což se jeví pravděpodobně nevyhnutelné. Já si myslím, že bychom tedy neměli tedy to protahovat již dlouho, to trvalo od roku 2016 a podle mě bychom měli dát znova slovo britským občanům. To je takový apel na kolegy z dolní sněmovny, aby se postavili k této zásadní otázce a dali opět slovo Britům a vyslechli jejich hlas, eh, jakým směrem chtějí se ubírat. A je jasné, že eh, dolní sněmovna se zablokovala, není schopna definovat, co chce a takže jediné řešení je dát opět slovo občanům a vyslechnout jejich názor, i když řada z nich a řada z našich kolegů, kteří jsou pro Brexit, tak se bojí dát slovo občanům. Opět druhá významná otázka, která podle mě je důležitější pro budoucnost EU, je otázka změna, změny klimatu. Přijmeme významná opatření, ale myslím si, že také je třeba se naučit měnit eh, pravidla fungování. Máme zde ten evropský semestr, evropský semestr, který se opírá o ekologické cíle. To je nutné. A to se zatím nezměnilo. A vlastně je to pořád eh, semestr škrtů a ne semestr, který se opírá o cíle z OSN. Děkuji, omlouvám se, paní, pan Van Dalen, minuta. Voorzitter, goedemorgen de Britse onderneming New Dobré dopoledne. Včera 250 firm v bankovním sektoru odešlo nebo odejde ze Spojeného království. Bylo řečeno 5000 pracovních míst. A, mm, mm, miliardy, které opustí EU. A mm, takže to je ale je zde velká neznámá kolem všeho a to je právě ta špatná věc. Proto ty firmy odchází. Ale my také budeme trpět i třeba v rybolovné politice, v dopravě. A zároveň vidíme, že eh, v Londýně parlamentu není většina pro ani jednu alternativu. To znamená, že musíme přehodnotit náš přístup a Spojené království by mělo zůstat v EU, anebo potřebujeme novou dohodu, ale v žádném případě ne žádnou dohodu. Děkuji. Děkuji, pan Flanagan, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady slyším neustále šarmování pojmem solidarita. Ta se může projevit různě, politicky, ale i finančně. Pan komisař Timmermans, pane komisaři, vy neustále hovoříte o e, přípravách na e, novou dohodu e, o tom, co už jste dokázal. Jaké tedy jsou plány pomoci irské ekonomice, když Británie vystoupí bez dohody? Nyní prokažte praktickou solidaritu. Zatím to vypadá tak, že do toho nechcete investovat ani cent. A zároveň máme situaci, kde um, Irsko eh, muselo, protože mu to přikázala Evropská centrální banka, zaplatit 3,5 miliardy eur tato obscénní politika s tou se musí skoncovat. Eh, pane Timmermansi, opravdu, vy si můžete dovolit být optimistou, ale eh, Irové si nemohou dovolit ignorovat diplomatickou katastrofu. Když tedy hovoříme o upřímnosti, já jsem rád, že tady není ani pan Tusk, ani pan Juncker, protože oni nebyli upřímní a naopak si politickou kariéru upřednostňují před diplomací. Na to nesmí nikdo zapomenout. Na minutu pan Mono. Paní předsedkyně, pane předsedo, místo předsedo Timmermansi, 21. března Rada Evropské komisi dá mandát, který žádá, aby mohla vyjednávat dohodu o volném obchodu s USA. A to znamená tak mm, v podstatě eh, od května eh, spojené, eh, je zde záměr mm, uvalit 25% na vývoz německých aut. To znamená, mm, nám jde Eh, jde o to, a vlastně tak Německo bude moci zachovat svůj přebytek, obchodní přebytek z USA, ale bude to na úkor růstu ekonomiky v zemích, jako je Francie. Jde o to, do to přece dohodnout se na společných standardech v nových technologiích a Spojené státy nám mají vnucovat své podmínky. Nejde o to i snížit cla na zemědělské komodity. Spojené státy to chtějí a Německo by Německo chce dát pokyn Evropské komisi, aby ustoupila Spojeným státům, e, ale v podstatě, protože, e, protože proti BMW, Mercedesu a Audi e, francouzský zemědělec neznamená nic. Takže to zase bude na úkor všech Evropanů, kteří to zjistí až příliš pozdě. For one minute. Děkuji, paní předsedkyně, vážení přítomní. V ten, kdo včera sledoval, či mohl sledovat debatu v britské dolní sněmovně a byl um, opravdu šokován tou um, tím, jak ten parlament je roztříštěn, jak tam není vůbec žádné nasměrování. Omlouvá se předsedkyně, nemáme anglické tlumočení. Omlouvám se, že jsem vás přerušila. Začněte znovu a my zajistíme. Dobrá, začnu znovu. Vážení přítomní, ten, kdo včera měl možnost sledovat debatu v britské dolní sněmovně a vidět, jak, je, jak kolabuje britská politika, ten se neubránil šoku. Šoku z toho, že chybí jakákoliv většina pomoci britským občanům a rovněž eh, pomoci jakýmsi uspořádaným způsobem opustit. Ono je jedno, zda mi to připadá dobré či špatné, je jedno, zda to někomu zvenčí připadá dobré či špatné, ale přece jde o to, abychom v demokracii měli možnost většinově rozhodovat o jakémsi rozumném nasměrování. Apeluji na vás, přestaňte si tady hrát hříčky, přestaňte si um, klást eh, překážky před druhým referendem. Eh, druhé referendum, dejme tomu, že by to bylo pro setrvání Velké Británie. Jak to pak bude pokračovat dál? Změní se něco? Změní znovu někdo názor za několik měsíců? Ne. Tady si musíme sami sebe brát vážně a je Evropskou unii a chceme ji reformovat, tak musíme se držet pravidel hry a musíme eh, jít svou suverénní cestu. Mr. Sinodinos, for one... Pan Sinodinos na jednu minutu, prosím. Ano, vystoupení Spojeného království to není jenom správně technický akt. V podstatě to znamená ne jakékoliv formě federalismu, a začátkům nové Evropské unie a to se potvrdí také v příštích volbách do Evropského parlamentu. Je to dané posilování zdravých patriotických sil, které požadují lepší fungování EU. Když ostatní členské státy budou zastrašovány, a to je vidět na tom, jak se zacházelo se Spojeným královstvím, tak to ničemu nepomůže. Ti, kdo jsou dnes u moci, se nesnaží, aby ozohledňovali vůli občanů a také nerespektují nezávislou suverenitu členských států. Je na čase, aby převzali zodpovědnost odpovědní lidé, ti, kteří slouží občanům, kteří je skutečně zastupují a snaží se združit patriotické síly v každé zemi. Chceme EU, která se neutápí v hospodářských a partikulárních zájmech. Děkuji paní Delka Stilo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Rado, komise, pane Barniere, vy jste pracoval opravdu skvěle. Dosažena dohoda v pondělí večer mezi premiérkou Mayovou a Evropskou unii byla příležitostí. Byla to jediná příležitost, jak umožnit uspořádaný odchod. Dávalo to dostatečné záruky Spojenému království, které mělo strach z toho, že bude navždy drženo v celní unii. Nicméně britský parlament tuto dohodu odmítnul. Bylo to nové zklamání kvůli nedostatku realismu a nedostatku zodpovědnosti nedostatku zodpovědnosti té většiny britských poslanců, kteří neustále blokují řešení. Je pravděpodobné, že dnes v britském parlamentu se bude hlasovat proti tomu, aby se odešlo bez dohody a zítra se bude hlasovat pro odklad. Ale Evropská unie už nezmění podmínky dohody o odchodu. Takže dříve či později se Spojené království bude muset rozhodnout buď dohoda, anebo bez dohody. Deal anebo no deal, to je ta otázka. A v tomto scénáři nejistoty máme celou řadu poučení. Například to, že přináležet k Evropské unii znamená transformaci země a odejít z této skupiny znamená opravdu obrovské rozhodnutí, obrovskou práci, takže toto rozhodnutí není možno přijmout snadno odejít znamená ovlivnit každodenní život lidí. Ty drobné věci, které jsou velmi důležité, možnost nakupovat si rozmanité a levné produkty, mít celoevropské pojištění, roamingové náklady. A třetí ponaučení je, že hloubka té propasti se bude ještě prohlubovat, jako je tomu dnes ve Spojeném království. Evropská unie je dnes více potřebná než kdykoliv jindy, aby mohla čelit globálním výzvám, které před námi stojí. Ten, kdo nebude jednat společně s námi, tak bude irrelevantní. Děkuji. A teď mám špatný špatné zprávy pro lidi, kteří se na mě budou zlobit, ale nemám žádnou jinou volbu. Nebude catch the eye, protože jsme překročili čas, takže omlouvám se. A nyní paní Van Bremt, minuta a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsou některé týdny ve Štrasburku, kdy vidíme naději i bez naději a toto je jeden takovýto týden. A o té beznaději hovořila už řada poslanců, zvláště po hlasování ze včerejška, a co nám to přináší a kam nás to směřuje. A myslím si, jako řada kolegů z mé frakce, že je na čase, aby opět se vyjádřili občané, protože e, britský parlament ne, nenalézá řešení, takže se musíme znovu obrátit na občany, abychom se dostali z této slepé uličky. Ale mám zde i naději tento týden, protože tento parlament navštívilo 60 mladých lidí, kteří se snažili celý parlament přimět k tomu, aby eh, konečně upřednostnili klimatická témata, aby to bylo na špici politické agendy. A nejenom proto, paní předsedající rady, aby se implementovaly ambice pro rok 2030, ale aby tato ambice byly ještě vyšší, pokud chceme naplňovat pařížskou dohodu tak eh, musíme to náš navýšit a být eh, uhlíkově neutrální v roce 2050. A proto je důležité realizovat klimatickou legislativu na úrovni EU, kde prostě legislativně odražíme závazky z Paříže a bude to znamená důležité závazky pro všechny, všechny členské státy, takže tam nebudou moc být žádní černí pas- pasažéry. A byli to ti mladí lidé, kteří toto po nás požadovali. A Páni předsedající, toto pro mě rozhodně tento týden bylo znamením naděje. Děkuji, pan Sulik, na jednu minutu. Děkuji vám. Po včerejším chaosu v britské dolní komoře víme, že dohoda o vystoupení je mrtvá. Britové oni nemohou a nemohou do nekonečna hlasovat. Konečně si eh, nalejme čistého vína. Jsme opět na začátku, jen jsme přišli o čas. Rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii je ovšem třeba respektovat. Ignorovat toto rozhodnutí by bylo trestuhodné. Úvahy o druhém referendu nebo o stažení žádosti jsou naprosto nereálné. A proto je jediným logickým řešením příprava na tvrdý Brexit, na takzvaný no deal. To nemusí znamenat konec světa ani pro Britány, ani pro Evropskou unii. Pokud k této situaci přistoupíme s chladnou hlavou, budou platit pravidla VTO a další. Pokud zítra kolegové v Británii požádají o odklad vystoupení z EU, tak můžeme samozřejmě prodloužit toto období bez problémů a za tuto dobu je možné učinit základní kroky a opatření, aby došlo k takzvanému tvrdému Brexitu. Děkuji vám. Děkuji, pan Bej, na jednu minutu. Klimatické změny budou znovu řešeny na Evropské radě 21. a 22. března. To je velké dine, dilema pro Evropskou unii. Na jedné straně chceme zachránit planetu tím, že snížíme emise skleníkových plynů a na druhé straně podporujeme volnou výměnu s celou planetou a to vede k mechanickému růstu eh, skleníkových plynů. Smlouvy o volném obchodu, které byly vnuceny našim podnikům vedly ke zničení evropského průmyslu. Dovážíme produkty ze zemí, které nemají stejné ekologické, sanitární ani zdravotní normy. A to vše je navíc dováženo obrovskými eh, nákladáky a nákladními letadly a ty ještě zvyšují emise. My tedy prohráváme na všech frontách. Musíme se znovu zamyslet nad svým hospodářským modelem. Musíme myslet na ochranu, na relokalizaci a na krátké okruhy, protože to je jediný způsob, jak sladit naše ekologické požadavky s našimi hospodářskými zájmy. Paní Hübner, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Odmítnutí eh, dohody o vystoupení znamená několik klíčových věcí. Za prvé, eh, spořádaný eh, odstup nenastane za dva týdny. A za druhé, Unie a priority Velké Británie znamenají ochránit občany a podniky, kteří budou dočeni tímto odstoupením. A hlasuje se mezi Irskem, Severním Irskem, jde o to zajistit dohodu z do, dobrého pátku, Velkého pátku. A toto máme dva týdny před 29. březnem březnem. Eh, občané eh, jsou vystaveni riziku, toto je velmi špatné. Pokud výsledek možného hlasování zítra bude znamenat žádat o prodloužení, pak k čemu a na jak dlouhou dobu? Eh, krátké a technické prodloužení by mělo smysl pouze tehdy, když by to bylo pozitivní hlasování a toto už tak nebude. Delší prodloužení by nejenom znamenalo nové politické problémy v kontextu evropských voleb, ale zároveň by to znamenalo období, kdy budoucí partnerství nemůže být vyjednáno. Dohoda o vystoupení opatření nebude eh, udělána. Ehm, pak to bude znamenat jenom delší období nejistoty. Evropská unie mnohokrát už mluvila o tom, že jde o eh, dohodu eh, na základě článku 50 smlouvy. Toto je skutečně hlavní podmínka pro to, aby tady byla důvěra v nezbytná jednání a v ambiciozní nové vztahy. A toto musíme dnes znovu zopakovat. Děkuji. Děkuji. Paní Fajan má minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. E, šéfové evropských států e, e, budou hovořit o ekonomice, ale toto nestačí. Je na čase, abychom propojili ekonomiku s životním prostředím a aby zaměstnance ochránili tam, kde pracovní místa mizí. To nám říkají lidé. Po hlasování v britském parlamentu můžeme jenom doufat v to, že nedojde k tvrdému Brexitu. Vážení kolegové, to, eh, to bude poslední eh, summit před evropskými volbami. Eh, naši občané očekávají, že budeme jednat, ale obávám se, že šance se znovu nevyužije. Podívejme se jenom na stroskotaný management migračních otázek účinné eh, řízení migračních proudů a eh, jistá hranice měly být zajištěny. Eh, ale jsou tu evropské vlády a nacionalistické politiky, které jsou na tom, se to zavinili. A jsou tu chyby států a ty všichni známe. Důvody jsou populismu a zbytek Unie je rukojmím. A to všechno na základě odstrašování. A jsou tady vůči osobnosti, které říkají, že eh, jsou, budou ignorováni občané. Eh, migrace je už pět let největší starostí Evropanů. Eh, s jakou tváří budeme předstupovat před mm, voličem? Ehm, je e, zapotřebí e, utvořit sociálně spravedlivou Evropu. Máme tady nebezpečný populismus, nacionalismus, toto nejsou hodnoty Evropy a ehm, měli bychom e, si, zasloužíme si určitě jinou budoucnost. A teď na jednu minutu paní Tomášič. Děkuji, paní předsedkyně. Brexit eh, se um, zvrátil v úplný chaos, protože žádná strana vlastně nejednala v dobré víře. A ani eh, tu nebyla eh, snaha dostat tomu, pro co lidé hlasovali. Ehm, ehm, Brusel se na to dívá jako na šanci vyslat signál o tom, že tu nebude stabilita a prosperita mimo Evropskou unii. Zatímco přání Londýna byly většinou artikulovány těmi politiky, kteří osobně hlasovali bojovali pro to zůstat v Evropě a snažili se dosáhnout nemožného, tedy dát, chtěli v praxi zůstat e, uvnitř. To znamená, to zkomplikovalo politickou situaci ve Velké Británii a ve zbytku Evropy a ještě to zhoršilo e, navíc e, celou situaci. Pravděpodobně teď budeme svědky toho, že se bude neustále obě všechny strany obvinovat a budou se hledat viníci, ale zodpovědné jsou obě strany. Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem. Měli Měli bychom se teď připravit na budoucnost. Budoucnost, ve které, myslím si, budeme spolupracovat a kde tady bude obchod bez bariér a to ve prospěch obou stran. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Krátká poznámka k Brexitu. Ehm, takzvaná špatná dohoda, ta nebyla vyjednána panem eh, Barnierem eh, jménem komise, ale také eh, týmem ehm, premiérky Velké Británie a celé britské vlády. Podle mě problém spočívá ne v dílu. Je to politická krize, která ehm, teď zuří v Londýně a která vlastně byla podpořena aktivitami mnoha lidí, kteří už tady dnes promluvili a kteří jako vždycky zmizeli. Ale dovolte mi, abych pohořil o jiné záležitosti kolem samitu. Myslím si, že je velice důležité důležité koncentrovat se na ekonomiku. Po dobrých časech možná to mm, nastanou ne tak dobré časy. E, to bude, bude tady v obchodní válka, může to být vyvoláno Brexitem nebo jinými okolnostmi a záleží na členských státech, aby si zvážili, jak robustní budou naše ekonomiky a jak připraveny e, budou e, pro horší ekonomické prostředí, a jak bude vypadat ekonomický růst a bude to mít ještě další dopady. Druhá důležitá věc je pro mě Čína. Myslím si, že Eh, naši zástupci by měli být asertivnější, měli by eh, jasněji být schopni artikulovat naše legitimní zájmy a podle toho jednat. Právě včera jsme eh, mluvili o kybernetické bezpečnosti. Měli bychom vědět, jak vypadá čínská legislativa z této oblasti a zjevně jsou tady velké věci jako klimatické změny a angažovanost Číny v řešení těchto otázek a také otázka lidských práv. A myslím si, že tomuto bychom měli věnovat pozornost. Děkuji. Děkuji. Pan Děkuji. Je to tragické, co se nyní děje ve Spojeném království. Národ, který právem s hrdostí může hledět na svoji minulost a e, navzájem s Evropou si za to, tolik navzájem vděčí a nyní se tato země ničí a dává sama sebe šanc. Bez orientace a politického řízení hrozí, že Británie narazí na dno. To je pro nás emocionální moment, který nás velice rozesmutňuje, ba vyvolává v nás vztek a důsledky ponese řada generací. V tomto historickém okamžiku se nesmíme dopustit dalších chyb. Naše konání by se mělo orientovat podle jedné vlastnosti, která se právem Britům připisuje, a to je pragmatismus. Proto britským přátelům musíme dát poslední šanci. Všechno ostatní by bylo ignorantským přístupem. Ale tento signál musí vyslat Londýn a setrvání Spojeného království je nadále tou nejrozumnější možností. Nicméně podle mého názoru by toto muselo legitimovat referendum, které by tentokrát, na rozdíl od minulého, muselo mít ovšem závazný charakter. A musíme udělat vše proto, aby konečně bylo jasno pro 3 miliony evropských občanů ve Spojeném království a 1,5 milionu Britů na evropském kontinentu. Je zde ještě celá řada nejasností. Děje se tady příliš málo, tito lidé si zasluhují mnohem větší respekt, učinili svá životní rozhodnutí na jiném základu a nesmí se stát nějakým míčem na hřišti. Děkuji. Děkuji, pan Marias na jednu minutu politickým vývojem v souvislosti s Brexitem poukazuje na tom, jak je to špatné se starým kontinentem. Myslím si, že Velká Británie vyslala jasný signál. Občané si přejí jinou cestu. Cestu eh, národů a jednotlivých zemí. Národní tradice je třeba respektovat. To je to, co si Evropané přejí. Evropu solidarity a ne Evropu tvrdého jádra, nikoli Evropu bank. Eh, Evropské národy tyto přísná opatření v vlasti úspor už neakceptují. Euroskupina, Evropská centrální banka eh, vyhlásili tato přísná opatření, ale občané už to nechtějí. Ono se to ukáže u voleb do Evropského parlamentu. Evropské národy si přejí něco úplně jiného a sice možnost rozhodování. Chtějí být a pracovat proti německé Evropě. Děkuji, paní Gerling, minuta a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Včera jsme viděli další manifestaci neschopnosti dosáhnout v britském parlamentu konsenzu menší většina, ale stále čtyřá nejhorší v historii britské vlády. Včera Tereza Majová předložila tři možnosti. Za prvé revokovat článek 50, což asi bylo poprvé, kdy to řekla veřejně, za druhé možnost druhého eh, referenda opět a neměli bychom podceňovat váhu jejich slov. A za třetí vyjednat novou dohodu. Já si myslím, že ten signál, který prošel Westminsterem, že prostě ta preferovaná možnost není možná. Takže zde buď možnost no deal nebo no Brexit. Je pravděpodobné, že no deal bude odmítnut dnes večer v parlamentu, ale nebude odmítnuta varianta no Brexit. Jistě máme zde omezenou přímou roli, musíme Eh, pečlivě vážit slova, vysíláme jenom určité signály, ale chci kolegy ujistit, že ve Spojeném království je silná vůle mít druhé referendum. Je to eh, největší pro evropské hnutí, které nyní toto propaguje. A výzkum ukazuje, že většina lidí by byla pro druhé referendum. Samozřejmě to nebude snadné, ale nemyslete si, že to, co zde řekli Britové 7 z 9 řečníků, reprezentuje jenom 1,5 eh, křesel v britském parlamentu. Takže říkali ty své obyčejné běžné nesmysly, nejsou to vlastenci, ale jsou to ti, kdo jsou pro Brexit bez dohody. Což by znamenalo bezprecedentní poškození britských občanů i EU. Nikdo, kdo se označuje za vlastence, by podpořil takovouto škodu, kterou páchají. Nikdo, kdo se považuje za unionistu, by byl pro, no, pro vystoupení bez dohody. Nikdo, kdo chce velkopáteční dohodu, by si nepřeje vystoupení bez dohodu. Takže nejsou většina, je to taková skupinka, která někde popí v baru pivo a ani nenaslouchá svému okolí. Takže prosím, Tyto hlasy, které jste slyšeli, byly hlasy včerejška, my jsme hlasem dneška a mladí lidé podporují také tento pohled. Předsedající přerušuje paní Gerling. Nyní má slovo pan Korben na dvě minuty. Po prvním odmítnutí eh, dohody ve dolní sněmovně eh, v lednu Tereza May se pokusila znovu vyjednat eh, jenom jeden bod, a sice irskou pojistku, tak, aby uklidnila eh, pravé křídlo její své strany. Ale eh, většina dolní sněmovnu, pro většinu to nebyl hlavní problém související s tím touto dohodou. Byly to další problémy a ona se ani nepokusila vyřešit tyto otázky. Pouze se pokusila uklidnit pravé křídlo své strany a nepodařilo se jí to. Takže kam nás to teď povede? Většina dolní sněmovně si ne nepřeje odejít bez dohody. Ale jediná dohoda, kterou máme na stole, ta byla zamítnuta. Takže eh, kam se teď dostaneme? Eh, jsou tu vlastně jenom dvě možnosti. Buď se bude jednovat, jednat o alternativní dohodě, anebo se znovu zváží celý Brexit. Eh, alternativní dohoda a šance na něco takového, ty se teď vytrácejí. Znovu zvážit Brexit, to znamená referendum. A jak jsme právě slyšeli od paní Gerling, je tu většina veřejného názoru, že další referendum a průzkumy veřejného mě ukazují, že pokud by to bylo další referendum, tak by britští občané hlasovali pro to, aby se zůstal v Evropské unii. Je naprosto pošetilé postupovat takto s Brexitem eh, na, na základě toho, že je to vůle eh, lidí. Je možné, že už to není vůle eh, lidí, ale dě, děkuji vám. Děkuji. Pan Karas má minutu a půl. Paní předsedkyně, dámy a pánové, myslím, že nám všem je jasné. Pokud se nezmění postoj ve Spojeném království, tak 29. března dojde k chaotickému tvrdému Brexitu. A musíme si také vyjasnit, že kdo není ochoten Eh, hovořit s ostatními nad rámec své politické strany, tak není schopen vyřešit problémy přítomnosti a budoucnosti ekonomické, ekologické, sociální, technologické, demokraticko-politické výzvy můžeme řešit jenom společně v Evropě nad rámec jednotlivých eh, politických stran prostřednictvím spojené Evropy ve světě. O to jde v evropských volbách. O to jde při složení příští komise. A tato realita je v ostrém protikladu k politickému selhání těch, kdo nesou politickou zodpovědnost ve Spojeném království, ale i v jiných politických stranách i zemích v rámci EU. Podívejme se například na vraždy novinářů na Maltě a na Slovensku, zablokovaný postup dodržování právního státu vůči Polsku a Maďarsku, EU bashing populistů, nacionalistů v Maďarsku, České republice, Rumunsku a jinde. Evropská myšlenka je ohrožována zevnitř. A to ohrožení zevři, zevnitř, to je to, čemu musíme říct ne ve volbách do Evropského parlamentu. Když budeme se navzájem osočovat, lhát, e, budeme cestou protekcionismu, nacionalismu a antisemitismu, tak nevyřešíme žádný evropský problém, ani Brexit. Ale potřebujeme z Dovín základní konsenzus o tom, že chceme jednat společně. Děkuji pan Kelly na minutu a půl. Když se podíváme na zamítnutí dohody odstoupení v domovní sněmovně Velké Británii, tak tady je určitý eh, strach eh, hlavně eh, v zemědělském sektoru, potravinářském sektoru, protože je jasné, že tvrdá hranice a to všechno je, může vést k mm, do velmi špatné situace. Všichni víme, že pokud dojde ke crash out, tak tady mm, veškeré jednání poslední 20 let budou v ohrožení. Proto doufám, že dnes dolní eh, sněmovna eh, se eh, rozhodne hlasovat pro, eh, prosovat jinak. A pokud se tak učiní, tak si myslím, že by okamžitě mělo být nabídnuto prodloužení. Hm, nemělo by to být spojeno s podmínkami, měli bychom to nabídnout, protože budeme schopni tak učinit eh, po dobu tří měsíců, aniž bychom se jakýmkoliv způsobem vněšovali do evropských voleb. A jak už hm, říkali kolegové, to by jim napomohlo eh, nalézt jiné řešení. A možná to bude způsob nebo cesta, která bude znamenat zůsta, zůstat. A hm, toto, toho by mohlo být dosáhnuto bez prodloužení. Tedy já vyzývám, abychom, vyzývám Evropskou komisi, aby jednala eh, v dobré víře, aby eh, řekla ano, pomůžeme vám, dáme vám čas a prostor, abyste eh, si dali vlastní věci do pořádku, abyste se vyhnuli tvrdému Brexitu a Crash Outu. Pokud celou věc myslíte vážně, tak vám tento čas a prostor dáme. Děkuji vám. Madam paní Švica, půl. Je zřejmé, že diskuse o přípravě Evropské rady nám přešla do diskuse o Brexitu. Nehovoříme o pařížské dohodě, o zelených technologiích, hovoříme o evropském průmyslu, o evropské ekonomice, o nezaměstnanosti, desinformacích, které přicházejí ze všech možných stran. Bohužel, tato diskuse je diskusí o Brexitu. Jistě, Brexit je jedno z nejdůležitějších témat, ale byla bych ráda, kdyby Westminster více eh, věnoval pozornost Evropskému parlamentu a tomu, o čem zde diskutujeme. Očekáváme od něj zodpovědné chování. Můj osobní názor je souzní s těmi, kdo hovořili o druhém referendu. Myslím si, že je zde stále ještě prostor pro druhé referendum ve Spojeném království, aby zůstalo v EU, protože si myslím, že jeho místo je v Evropské unii. A velice se omlouvám, že a je mi líto, že vyhráli v referendu uh, populisté a myslím si, že toto lze ještě změnit a že britští politici budou dostatečně zodpovědní, aby si uvědomili, jaká je zde situace a že neohrozí budoucnost mladých lidí. Mladých lidí, kteří chtějí zůstat v EU. Děkuji vám. Děkuji, tím jsme ukončili seznam řečníků. Pane místo předsedo Timrmanci, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi pozorně jsem si vyslechl tento parlament a docházím k závěru, že je zde široká podpora v tomto parlamentu pro způsob, jak komise vede jednání za Evropskou unii, členské státy a tento parlament ve snaze dosáhnout dohody se Spojeným královstvím o odchodu, který by co nejméně poškodil obě strany. Toto byl záměr komise už od počátku. Takto Michel Barnier už od počátku vyjednával a my se cítíme posíleni ve svém přístupu naší dnešní debatou. Vyslechl jsem si pana Faráže a jeho kolegy a viděl jsem tu píchu, s jakou gratifikuje svou pozici. Někdy si kladu dotaz, jestli byl v Sunderlandu a jestli hovořil s dělníky a řekl jim, může vás to stát práci, ale můj sen o suverenitě se splní. Takže budete to stát práci, ale nevadí, můj sen se splní. Udělám